Buonasera a tutti. Cominciamo. Eh, dobré odpoledne všem. Zahajujeme zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu. Eh, dovolte mi, abych vás informoval, že bod 6 na jednacím programu se posouvá. Eh, jak už jste zjistili, Kokobu Info. toto zasedání se e, webstreamuje, takže e, budete nahráváni a budeme také hlasovat elektronicky budete potřeba hlasit, hlasovací zařízení. To se týká čtvrtého bodu pořadu jednání. Dovolte mě, abych vás informoval, že výbor pro zahraniční výbor se sejde se za, z parlamenty z, z západního Balkánu. Bude to 24. odpoledne, 24. odpoledne až 24. ráno a 23. března. AFET, výbor AFET spolu s ostatními, včetně našeho výboru, budou mít výměnu názoru eh, s paní baronkou Ashton k více eh, zástupně předsedy o zasedání, které se konalo 22. 23. března. Po eh, schválení záznamu z zápisu z posledního zasedání můžeme přejít k čtvrtému bodu, což je Absolorum 2008, 11, 7, 8, 9 a 10 Evropský rozvojový fond a slovo má paní Ines Ayala Sender. Sí, eh, gracias, Pane předsedo, co se týče této zprávy, týká se udělení absolutoria za plnění eh, rozpočtu 6., 7., 8. a 9. Evropského rozvojového fondu za rok 2008. Tak tedy nejprve, jak vidíte, pokud tedy mají u sebe kolegové hlasovací seznam za rok 2007 všude, kde to jenom bylo možné, jsem se snažila zapracovat návrhy, které jsme obdrželi, zejména ty nejkonstruktivnější. Opravdu v několika případech je to například pozměvací návrh číslo jedna od pana Sena. Tady se omlouvám, ale opravdu jsem nemohla eh, přijmout tuto myšlenku zamítnutí absolvia. vzhledem k tomu, jak se snažila komise a to uznal i účetní dvůr, i když ještě zbývá udělat hodně práce. Ale musíme ukázat, že dokážeme eh, postupovat konstruktivněji. Dále většina návrhů paní Holmer eh, ty jsou velice konstruktivní, už jsme o ně hovořili na předchozím zasedání. A myslím si, že opravdu sem dodávají celou řadu prvků. Například se jedná o konkrétní zprávu eh, účetního dvora týká o Africe a to já jsem sama nedala do zprávy, proto si myslím, že toto bylo opravdu rozumné. Pak jsou tady některé další prvky. Přihlédla jsem, vzala jsem v úvahu většinu těchto návrhů. Teď návrhy pana Šmita. I tady jsem se snažila za prvé úplně pochopit, o co v nich jde a převzít tu myšlenku, která se tady navrhuje. Ale bylo trošičku těžké sem zapracovat vaše představy, protože většina těchto návrhů v podstatě nikterak nepřispěla k tomu, aby se ta zpráva zlepšila ale spíše byly jaksi bilaterální. Já chápu, že vaše země, Švédsko, má velice konkrétní stanovisko, co se týče bilaterálních rozhodnutí členských států v souvislosti s evropskými rozvojovými fondy. Já to respektuji, ale nám jde tady o něco jiného. My chceme jít za rámec těchto národních východisek a chceme se podívat na komunitární rámec. Je to velice složité, je velice důležité se v tom vyznat a také pochopit, jak je možné kontrolovat tyto výdaje na úrovni společenství. Myslím si, že je důležité tady opravdu eh, zdůraznit eh, dimenzi celého společenství, ale zároveň si musíme uvědomit, že tady pro členské státy vznikají i konkrétní bilaterální otázky bilaterálních vztahů. Týká se to rozpočtu, ale my prostě dost dobře nemůžeme takovéto národní vnitrostátní záležitosti zapracovávat do zprávy, která je komunitární, protože už pak už by to bylo až příliš specifické. Ale snažila jsem se e, to pochopit a, a například e, Jedná se o úvodní ustanovení 22 a některé další pozměňovací návrhy, kde jsem se opravdu snažila to trošičku zobrazit. Pak jsme tady měli také některé návrhy, také e, se to týká toho, co navrhovali kolegové z rozvojové výboru pro rozvoj. Snažíme se držet se logiky. A tady jde vlastně o faktory obsahu rozvoje já jsem se snažila maximum z toho, co se tady navrhovalo, zapracovat. Vím, že samozřejmě musíme také někdy řešit otázku benchmarku komise a že někdy se věci obtížně udržují. Nebo co se týče vzdělávání, tady se nám naopak eh, podařilo jít dále než eh, komise nebo co navrhovali kolegové z výboru, výboru pro rozvoj. Ty jsem se snažila maximálně zohlednit, protože si myslím, že to opravdu zlepšuje tuto zprávu, zkvalitňuje ji. Máte tedy před sebou eh, hlasovací seznam, jsou tady i některé ústní pozměňovací návrhy, doufám, že budete schopni je akceptovat. Jedná se o další vysvětlení, vyjasnění eh, určitých věcí, které přijímám takové pozměvací návrhy, jako je například čísla čtyři ústní pozměvací návrh, myslím eh, celá mě uspokojilo, co řekla paní Holmajer, ale myslím si, že je důležité vzít v úvahu, že eh, prezident Evropské investiční banky by se se měl dostavit co nejrychleji to jenom na doplnění toho, co už bylo řečeno. Eh, Všechno to bylo velice užitečné, celá tato práce, protože se i dobře odehrával dialog s komisí. Jsem jim velice vděčná za to, že byli vždycky k dispozici a poskytli nám veškeré potřebné informace a dokumentace k celé řadě velice složitých bodů. Také děkuji kolegům za konkrétní návrhy směřující k tomu, aby se moje zpráva zlepšila. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Prosím, pan Šmit se přeje vystoupit. Mohu? Ano, prosím. Děkuji. Děkuji paní zpravodajce Ajale Senderové za její zprávu. Mám jenom jednu stručnou otázku. Proč odmítáte, a já jsem to nezachytil ve vašem vysvětlení, proč odmítáte poznací návrh číslo 11, 14 a 17? Jediná věc, o kterou jde v těchto poznacích návrzích, je vlastně, že se máme zaměřit na lidská práva. Tedy Evropská unie by se na to měla zaměřit. A já jsem překvapen, ohromen, jak je možné, že bychom toto pojetí odmítali. A vaše argumenty mi nebyly úplně jasné. Prostě, jste jenom, prostě jenom říkáte ne, to, tyto poznací návrhy se nepřejeme, nebo jaké máte důvody? No, uvidíme, pane Schmidt, podívejme se na to. Já neodmítám myšlenku toho, že bychom eh, měli uzná tuto situaci se, nebo uzná tento argument. Samozřejmě, že komise musí vyhodnocovat eh, situaci v oblasti lidských práv v různých eh, zemích v souvislosti s rozpočtem na rozvojovou pomoc. To je samozřejmě součástí mé zprávy. To, co odmítám v souvislosti s vašimi poznacími návrhy, je to, že v řadě případů, například tam, kde hovoříte o demokracii, nemohu to teď přesně nalézt, ale hovoříte o celé řadě zemí, kde tam přímo v terénu působí například nevládní organizace, ty země potřebují humanitární pomoc a tak dále, ale nemůžeme čekat od komise, že bude žádat od těchto zemí, aby v nich byla stejná úroveň demokracie jako u nás v Evropě. Uh, Samozřejmě je třeba o tom vést diskusy, je třeba zlepšovat stav, eh, musí se dbát na svobodu projevu a tak dále. Já eh, chápu, o co vám jde. Například v 11. citujete případ švédského občana. Eh, já to chápu, ve Španělsku také. Například máme lidi, máme dva Španěly, kteří jsou ve velice složité situaci. A já chápu, že nás to znepokojuje, ale není možné tam mít nějaký seznam poškozených v těch různých eh, jak se eh, poškozených v různých sporech v členských zemích, to prostě eh, nepatří do této zprávy, nepřísluší to výboru pro rozpočtovou kontrolu. A pokud je o kontrolu pomoci, programů a rozpočtové podpory, tak to jsou věci, kde musíme provádět vyhodnocení, musíme se snažit o zdokonalení celého mechanismu, musíme se snažit působit také na vlády daných zemí, snažit se o zlepšení v oblasti školství, zdravotní péče a tak dále. A toto všechno se ve zprávě objevuje. A myslím si, že Eh, ty body, které uvádíte v poznacích návrzích, jsou trošku nadbytečné, protože pokud je o celkové vyhodnocení situace, to už komise provádí. A pokud je o Švédsko a konkrétní práva eh, zadrženého Švéda, no dobrá, tak eh, momentálně je zadržován. Pokud je o standardy demokracie v dané zemi, já si myslím, že to není možné vnucovat jako podmínku sine qua non, kterou by komise měla uplatňovat. Tedy nemůžeme chtít po komisi, aby žádala po těchto zemích, aby měli stejný standard, aby eh, hned reagovali na podobné situace. Eh, komise, respektive členské země, pozastavili, pozastavují někdy svoji bilaterální pomoc z různých důvodů. Samozřejmě se objevují obtížné situace, eh, lidé jsou zadržováni, ale tím nemůžeme nemůžeme takto brát jako rukojmí celou tuto naši politiku. Já samozřejmě nejsem proti lidským právům, proti demokracii, proti vašim argumentům. Jenom říkám, že eh, vaše argumenty se netýkaly obecně lidských práv, ale týkaly se spíše konkrétních bilaterálních problémů a konkrétně se to týkalo Švédska a rozpočtových problémů s některými zeměmi. Takže budeme hlasovat, říká předseda, a pokud možno rychle. Jenom velmi stručně, pane předsedo, s jedenáctkou tady mohu souhlasit, ale pokud o 14, 17, tak nesouhlasím s tím, co řekla zpravodajka. Domnívám se, že eh, její argumentace je chybná v těchto případech. On existuje takový výraz v angličtině money talks, tedy eh, peníze mají největší váhu. Já si myslím, že ten bychom tady mohli uplatnit. Dobrá, říká předseda, přistoupíme k hlasování. Doufám, že máte všichni připraveni hlasovací karty. A nejprve návrh rozhodnutí o udělení absolutoria tedy o tom tedy budeme hlasovat. Máme tady poznací návrh pana Andr- paní Andrásenové. Hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno. Dvacet, pardon, tři k 18 je zamítnuto. A nyní rozhodnutí absolutorium jako celek. Hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno. Schváleno poměrem 19 ku dvěma hlasům. Není návrh rozhodnutí jako celé, kdo je pro, respektive hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno. Přijato. A nyní budeme hlasovat o úst, ústním pozvacím návrhu číslo 1. Na druhé straně hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno. Zamítnuto 3 k 19. Nyní poznací návrh číslo 2. Hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno přijato 21, jeden se zdržel. Poznací návrh číslo 3, hlasujte prosím. Hlasování ukončeno. Přijato 12 k 10. Nyní ústní poznací návrh číslo 2. Hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno. Přijato 17 ku 3. Jeden se zdržel. Nyní poznací návrh číslo 5. Hlasujte, prosím. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. 5 ku 16 a jeden se zdržel. Poznací návrh číslo 6. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto poměrem 3 ku 19. A nyní poznací návrh číslo 7. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato 14 ku 8. Poznací návrh číslo 8. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto 19 proti, 3 pro. Poznací návrh číslo 1 z výboru pro rozvoj. Hlasujte, prosím. Děkuji. Končím hlasování. Přijato. 22 hlasů pro. Poznací návrh číslo 9. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato 19 ku 3. Poznací návrh číslo 10. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato 22 hlasů pro. Poznací návrh číslo 11. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto 4 pro, 17 proti. Poznací návrh číslo 12. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato 23 hlasů pro. Poznací návrh číslo 13. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato 13 hlasů pro, 9 proti. Poznací návrh číslo 14. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato 14 hlasů pro, 8 proti. Poznací návrh číslo 15. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. 12 pro, 9 proti. Poznací návrh číslo 6 výboru pro rozvoj. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato 23 hlasů pro. Ústní poznací návrh číslo 3. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato 23 hlasů pro. Poznací návrh číslo 17. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Zamítnuto. 5 hlasů pro 17 proti. Jeden se zdržel. Poznací návrh číslo 18. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. 23 hlasů pro. Poznací návrh číslo 3 z výboru pro rozvoj. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato 23 hlasů pro. E, číslo 7 z výboru pro rozvoj. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato 23 hlasů pro. Poslanec číslo 4 z výboru pro rozvoj. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato 23 hlasů pro. Poznací návrh číslo 19. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato 21 ku 2. Ústní poznací návrh číslo 4. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato 23 hlasů pro. Poznací návrh číslo 21. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato 23 hlasů pro. Poznací návrh číslo 22. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato 23 hlasů pro. Poznací návrh číslo 23. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. 23 hlasů pro, přijato. Ústní poznací nárok číslo 5. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato 21 hlasů pro. Nyní hlasujeme o celém návrhu usnesení. Ve změněné podobě hlasujte, prosím. Konec hlasování. 21 hlasů pro, 2 proti, přijato. Takže blahopřeji paní Ayale Sender. Siamo a questo punto al... Teď nyní se dostáváme k bodu 5 eh, programu, což je zvláštní zpráva číslo 17 eh, z roku 2009 Evropského účetního dvora, akce odborného vzdělávání pro ženy spolufinancované Evropským sociálním fondem. Vítáme pana Ispiru, který je, Ispiru, který je členem eh, Evropského účetního dvora a eh, dovolte mi, abych mu předal slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval vašemu výboru za tuto příležitost účastnit se této vyměny názoru o pracovním dokumentu, který eh, se týká zvláštní zprávy EUD číslo 17 z roku 2009 o odborné přípravě pro ženy spolufinancované z Evropského sociálního fondu. Je to první zvláštní zpráva účetního dvora, která se konkrétně zabývá aspektem genderové rovnosti, rovnosti mužů a žen od usnesení absolutoriu eh, za rok 2007, kde parlament navrhl, že ta, toto téma by se do budoucna mělo objevovat ve zprávách účetního dvora. Rád bych poděkoval zpravodaji panu Vogenovi za jeho jasný a úplný přístup eh, k, k pracovnímu, v pracovním dokumentu k této zprávě účetního dvora. Je pravda, že za, že příspěvky na tento program v období 2026 se odhadují na 3 miliardy eur. Eh, v Účet, uh, audit, eh, kontrola účetního dvora se týkala pěti členských zemí, představovalo to 86% výdajů. Uh, šlo o to zjistit, zda tyto kroky zaměřené na ženy byly vybrány, tyto projekty byly vybrány na základě analýzy trhu práce a zda také informace z monitorování byly dostatečné pro vyhodnocení dosávání cílů těchto školicích programů. Já bych rád znovu stručně zopakoval zjištění a doporučení na základě naší kontroly. Pokud je o identifikaci a volbu Eh, školcích programů pro ženy, tak náš závěr byl ten, že eh, tyto programy nebyly eh, vypracovány na základě analýzy požadavků trhu práce a že ta opatření se nedostatečně zaměřovala na specifické cílové skupiny. Kromě toho se projekty, ty projekty, které byly vybrány, nedostatečně zohledňovaly trh práce, ani, neza, ani nezajišťovaly, že individuální projektové cíle jsou souhlase s celkovými cíly programu. Učení dvou doporučil, aby požadavek, že respektive analýza požadavku trhu práce by měla být podkladem pro vypracování operačních programů a že eh, ten typ školcích programů, o kterém se rozhodne, by měl být také základem pro tuto analýzu. Kromě toho by se výběr projektů, aby byl efektivní, měl Eh, měl by tedy vyústěvat eh, v projekty, které řeší problémy zidentifikované v analýze požadavků trhu práce. Pokud je otázku, zda bylo řádně hodnoceno dosahování cílů, naše, náš závěr byl, že informace monitorovací neumožňovaly takové vyhodnocení, protože Mezi problémy byly příliš úzce zaměřené indikátory, nedostatek zacílení a poskytování nespolehlivých či neúplných informací. Podle názoru účetního dvora tato situace vede k tomu, že ani příslušné orgány v členských zemích, ani komise potom nejsou v pozici zjistit, stanovit, zda cílu bylo dosaženo. Účetní dvor proto doporučila, aby komise eh, ve svém v rámci monitoringu věnovala konkrétní pozornost eh, nastavení vhodných a proveditelných indikátorů ze strany členských zemí a Měla by se zaměřit na poskytování spolehlivých a úplných údajů. Jakožto člen ušetřeného dvora zodpovědný za tuto zprávu si cením pozitivního přijetí ze strany pana Vogena a že pan Vogen také e, zaznamenal slabiny, na které naše zpráva upozorňuje. E, pokud o to, aby za učení dvoru zohlednil širší problematiku toho, jak ženy dostat na trh práce, zpět na trh práce a zlepšení některých dovedností. E, učení dvoru si uvědomuje, že aby byly uspokojené požadavky trhu práce, bude třeba určité školení, které poskytne základní dovednosti, které umožní že nám dostat se nebo vrátit se na, na trh práce s tím, že nebude, nebudou ty kurzy přímo vázané na konkrétní pracovní místo. Ovšem očekávalo by se, že u většiny eh, kroků financovaných eh, v této kapitole eh, tam bude rozumná možnost získání potom konkrétního pracovního místa. Na závěr bych rád řekl, že jsem velice rád, že tady dnes mohu projednat tuto věc s, s poslanci, kteří podpořili naše zjištění, naše závěry. Celkově byla zpráva dobře Přijatá od svého zveřejnění dokonce i tisky věnoval určitou pozornost. Je to eh, oblast, která je důležitá pro evropské občany a ne pouze pro ženy, ale pro všechny z nás a proto doufám, že zpráva a její závěry, eh, které jste sami potvrdili, bude moci přispět k tomu, abychom eh, v Evropě podpořili snahy o podporu rovných šancí pro ženy a muže na trhu práce. Děkuji za pozornost. Grazie. Diamo la parola adesso. Děkuji mnohokrát. A eh, chtěl bych hned předat slovo zpravodaji. Děkuji a dovolte mi, abych nejprve poděkoval účetnímu dvoru a konkrétně panu Ispirovi a jeho kolektivu za vypracování této zprávy a také panu Geji za jeho příspěvek. Toto je přirozeně velice důležitá zpráva, protože hodnotí projekty, které se částečně financovaly z Evropského sociálního fondu. A víme, že mimochodem tento fond pomáhá těm, kdo se snaží vrátit se na pracovní trh, aby mohli nabít potřebných kvalifikací. 4 miliardy euro byly vyčleněny na pozitivní takovéto akce pro ženy v období 2000-2006. Samozřejmě cílem bylo podporovat eh, rovnost zastoupení mužů a žen. Chtěl bych také eh, kolegům říci, že tuto zprávu je třeba brát v souladu i s ostatními projekty, které financují členské státy, protože samozřejmě i členské státy tady sehrávají důležitou úlohu. Slyšeli jsme a četli jsme hlavní zjištění účetního dvora. Ten nepochybně se kriticky zmiňuje o výběrových kritériích pro eh, tyto akce, protože jsou nedostatečně napojené výsledky analýzy trhu z eh, projekty se, se, se se zvolní fondu a pak jsou tady eh, nedostatečně zastoupená opatření pro muže a pro ženy a také soud shledal, že se nedostatečně monitorují podniknutá opatření. Například v jednom regionu informace byly k dispozici pouze ohledně 40 dvou eh, vzdělávacích procent vzdělávacích kurzů. A zase v jiném regionu se rozhodlo, že e, vlastně jenom jeden kurz e, rekvalifikační už stačil na celou kvalifikaci. A také e, se jednalo o to, aby zaměstnavatelé se poté opravdu zavázali, že absolventům poskytnou pracovní místa a nebylo tomu vždycky tak. Také účetní dvůr shledal, že tady nebyla dostatečná analýza a dostatečně jasné cíle. Na základě toho si myslím, že účetní dvůr přišel s velice rozumnými doporučeními, ale chtěl bych se stručně o těchto doporučeních zmínit. Například tady se podle mě klade příliš velký eh, důraz na analýzu pracovního trhu bez dostatečného ohledu na ženy žen, například, které potřebují dětská zařízení, základní kvalifikace, pružnou pracovní dobu a také budování důvěry. Jinými slovy, priority pracovního trhu nejsou vždycky v souladu s cíle rovnosti. A i ve zprávě komise si, myslím, se objevuje tento názor. E, účetní dvůr také poukazuje na to, že je tady malý rozdíl mezi programy, které jsou k dispozici pro všechny a které jsou k dispozici pouze pro ženy. Bylo by možné říci samozřejmě, že u těchto projektů jde především o to, aby ženy mohly se vzdělávat v takovém prostředí, které by jim umožnilo zlepšit si kvalifikaci a vrátit se na pracovní trh. Myslím si, že to musíme vidět jakožto e, Um, doplňkové akce, které se poskytují k hlavnímu vzdělávání. Potom, co se týče takzvaného gender mainstreaming, tedy soustavného zdůrazňování rovnosti pohlaví, to je obtížnější a složitější otázka a je třeba sledovat eh, věci lepší, lepším způsobem, je třeba stanovit jasnější, zřetelnější cíle s jasněji stanovenou úlohou uzavírat tu mezeru mezi pohlavími. Nakonec bych řekl, pane předsedou, že Evropský sociální fond je nepochybně důležitým nástrojem, protože už pomohl mnoha lidem, včetně žen, aby se vrátili díky zlepšené kvalifikaci na pracovní trh a doufám, že Evropský sociální fond bude eh, stejně fungovat i v budoucnosti. Také souhlasím s tím, že je velice důležité, aby projekty vycházely z analýzy pracovního trhu, ale je třeba zvažovat i ostatní věci při posuzování projektu. A nakonec, samozřejmě, že musí tady být patřičné ukazatele, což také řekl účetní dvůr. A musí tady být také jasné sledování ukazatelů. A s těmito poznámkami, pane předsedo, dovolte, abych řekl, že vítám tuto zprávu a chci znovu poděkovat účetnímu dvoru za práci, kterou vykonali. Děkuji. Děkuji, paní Gresle, prosím. Děkuji. Je to opravdu velice důležitá zpráva. Nejenom, že se investuje hodně eh, peněz do speciálních programů pro ženy, ale ženy také mají hodně co dočinění se Sabonskou strategií, s Evropskou unii a také s otázkou, jakým způsobem zvýšíme podíl na trhu a vůbec na trhu práce a v zaměstnanosti. Toto téma je opravdu velice důležité a proto mě trochu udivuje, a to by byla otázka na účetní dvůr, jak eh, takový program, eh, který je určen pouze pro ženy, má například podíl 27% mužů, například takový program v Itálii. Eh, musím říct, že jsme ctižádovistivější než dosud. Z diskuze ovšem rozeznávám, proč je důležité podporovat ženy na trhu práce a proč je důležitý Evropský sociální fond. Ale ráda bych věděla, co může podniknout komise, aby zlepšila výsledky. Já sama jsem se velice intenzivně zabývala eh, těmi opatřeními ESF eh, v mém volebním okruhu. A problém je v tom, že ženy eh, od 50 roku věku mají různý migrační původ. Jsou to specifické profesní skupiny na trhu práce a jak jim pomoci. To, o čem se zde diskutovalo, tak eh, s tím eh, si moc nevím rady. Historie má co dočinění s opatrováním dětí, s sociální infrastrukturou a tak dále. Chtěla bych se zeptat účetního dvora, co s tím máme co dělat. Jak dobrá je infrastruktura ve členských státech proto, aby vůbec mohly být ženy začleněny? Jak jsou navzájem odsouhlaseny programy, protože to nemůže určitě dělat jenom Evropská unie, ale také členský stát sám si to může eh, vytýčit jako cíl. Eh, jakým způsobem Eh, se o to stará účetní dvůr, jaké podmínky mají ženy na trhu práce a eh, vůbec jak se takové programy zaměřují. Chtěla bych říci, že opravdu naléhavě doporučuji, abychom byli stižádostivější. Je to klíčový problém, je to klíčový problém na, tr- problém na trhu práce a skutečně pro ty, kteří se snaží a vyvíjejí úsilí pro to, aby se nějak na trhu práce uchytili. Jde mi skutečně o trvale udržitelná opatření. Já mám takový okruh, kde máme e, míru nezaměstnanosti 5%, to je velice málo s podivem. A chtěla bych vědět, co v jednotlivých okresech eh, které zodpovídají za realizaci toho programu, co dělají. Eh, opět jsem zjistila, že okresy, které sousedí, tak jeden neví, co dělá ten druhý. Eh, opatření pro nezaměstnané ženy s migračním pozadím jsou to například Němci pocházející z Ruska, tak jsou různá opatření, ale nikdo neví pořádně, co u něho dobře fungovalo a co ne. Účetní dvůr se pokusil eh, vyvíjet různé věci, proto abychom dosáhli lepších výsledků, ale eh, nemáme stejné eh, srovnání, nemáme možnost srovnávat jednotlivá opatření. Děkuji. Grazie. Um... Děkuji. chce vystoupit zástupce účetního dvora? Já bych poděkoval paní Gresle za její vystoupení. Otázka, která mi byla položena, se myslím, týká něco méně EUD než komise. EUD prezentoval svoji zvláštní zprávu na základě kontroly, která běžela která se týkala více rolet A na žádost parlamentu jsme vlastně vypracovali tento návrh na udělení absolutoria. Vypracovali jsme doporučení, eh, závěry, jak se domnívám, jsou dostatečně jasné, protože pracovní dokument vašeho výboru eh, má jasné závěry a když vyjdeme ze všech těchto údajů, tak už můžeme odpovědět na otázku paní Gresle. Máme omezenou odpovědnost, tedy omezenou tím, co jsme měli příležitost zanalizovat. A domnívám se, že na otázky, které zde dnes zazněly, budeme moci odpovědět v budoucnu. Je pravda, paní Bresle má pravdu, že situace je složitá. Tady se nebavíme pouze o fondech nebo o programech. Tady hovoříme o principech, které také musí být dodržovány. Domnívám se, že EUD eh, e už měl příležitost říci své stanovisko a není je na komisi, aby nabídla odpověď, aby nám vysvětlila, jak bude působit do budoucna směrem ke zdokonalení situace. Děkuji. Přeje si někdo z komise vystoupit? Dobrý den, já jsem ředitel pro kontrolu na DG pro sociální záležitosti a rovnost šancí. Nejprve chceme poděkovat EUD za jeho zprávu, jako obvykle je to zpráva vysoce kvalitní. My jsme obsahově tuto zprávu projednali, pokud je o ty údaje, které jsou uvedeny, tak tam se vším souhlasíme. Nicméně komise se domnívá, že tato zpráva je trošku příliš zacena jeden konkrétní aspekt, a totiž kvalita rovných šancí, to vlastně má být horizontální cíl, s tím, že je tam 68 miliard na období, 6,8 miliard na období 2006 eh, a cirka 3 miliardy eur byly zauditovány, tedy méně jak 5 celé rozpočtové obálky. A navíc, jak řekla paní Gresle, eh, Evropský sociální fond eh, také zasahuje do celé řady vnitrostátních opatření, které, které přispívají k rovnosti šancí a začlení žen na trhu práce. Čili u zprávy takto zacílené obtížné vyvodit závěry, pokud je o obecné dopady politiky rovných šancí. Komise v každém případě dobře zaznamenala veškerá doporučení soudu, pardon, EUD. Už jsme to zapracovali do aktuálního programového období 2007 2013, zejména pokud je o indikátory, eh, indikátory plnění cílu, také eh, cíle. pokud je o konkrétní otázky paní Gresle. Jsou některá opatření, například eh, hlídání dětí, kde jsme si vědomi, že to je zásadní faktor pro umožnění zaměstnatelnosti žen. Samozřejmě Evropský sociální fond ze své povahy má eh, možnost jenom omezeně tady na to přispívat, čili jediná možnost, kterou tento fond má a kterou také využívá, kdekoliv je to možné, je eh, přispět na náklady na hlídání na děti pokud se eh, žena účastní nějakého školicího kurzu, čili pouze v této době. Samozřejmě pokud je o zbytek, Evropský sociální fond to nebude eh, financovat, i když jsme si vědomi, že to je eh, základní věc. Pokud je o účast mužů na školicích programech, jak konstatoval EUD, tady opět je, je třeba pravidla vykládat trošku flexibilně. Někdy se komisi vyčítá velká přísnost, všestrannost. Tady eh, byly zorganizovány například školicí programy eh, pro určitý počet účastníků, ale eh, někdy tam nebylo dost žen, které se přihlásily a proto organizátoři umožnili také účast mužů. A to mi připadá spíše jako příklad dobrého řízení, tedy jak dobře využívat disponibilní zdroje, než, to, než zakázat účast mužům, když se prostě dost žen nepřihlásilo. Pokud je do, o budoucnost. Celá řada doporučení EUD už byla zapracována do aktuálního programového období a komise již oznámila začátek, zahájila e, začátek hodnotící období. Za období 2006 vypracujeme samozřejmě zprávu, kterou máme k dispozici parlamentu a na základě této zprávy e, sestavíme nová opatření pro nové programovací období, čili toto všechno se rozpracovává a výsledky budeme mít pravděpodobně příští rok. Děkuji, nyní paní Ayala Sender. Gracias, presidente. Sí, yo querría para entender... Děkuji. Já bych trochu také ráda pochop, lépe pochopila hodnotící systém těch programů. Je to opravdu důležité a velice nás to zajímá. Proto, aby také ženy měly určité výhody také v oblastech, kde téměř zastoupeny nejsou. Já jsem sama ještě neměla možnost přečíst celou zprávu, ale na straně 18 bodu 5 hovoříte o tom, že v prozatímní zprávě, prozatímní vyhodnocení programu eh, říkáte, že s tím byl určitý problém, protože mladé ženy Mm, mají určitou eh, silnou pozici na pracovní, na pracovišti. Chcete říci, že ženy, mladé ženy, které mají dobrou kvalifikaci, eh, u nás například v Itálii, nemají silnou pozici na trhu práce. Právě ženy, které mají eh, kvalifikaci, mají skutečně silnou pozici, ale nemají ji ve skutečnosti, když se ucházejí o eh, pracovní místo. Čili toto vysvětlení, to je váš závěr, anebo to vyplývá z programu. Nyní k tomu eh, programu Andaluzie. Zde se hovoří o tom, že tyto programy Eh, slouží těm ženám, které se nemusí starat o rodinu. Například eh, ve Španělsku eh, existují rodiny, kde se také ostatní členové rodiny starají o děti a ne jenom žena, která by byla za ně zodpovědná. V tom vašem vysvětlení, tak to je váš vlastní názor, anebo je to výsledek studie? Nyní na straně 26. u bodu 52. Tam se hovoří o tom, že mnohé ženy nenašly již žádnou možnost odborné přípravy. Co je to období, na které se to vztahuje? Děkuji. Pane nechcete odpovědět eh, na dotazy položené? Já si myslím, že paní eh, Sende eh, položila otázku, na kterou by snad lépe mohl odpovědět představitel účetního dvora, ale já bych chtěl ještě říci ehm, něco jiného. Eh, paní Gressler správně se tady zmínila o 20% účasti mužů eh, v některých z těchto kurzů. Samozřejmě, že toto bylo také zjištěno ehm, jako důležitá věc s účetním dvorem a myslím si, že to jde do samého centra argumentu, jestli ehm, konkrétně konkrétní zaměření nebo gender mainstreaming je to nejvhodnější pro takovéto projekty. Určitě se bude o tom odehrávat diskuse i v budoucnosti, i v tomto, i v dalších výborech. Důležité je, že jsou tady, aby tady byly relevantní ukazatele a aby se také patřičně sledovaly. Pak budeme moci vyhodnotit úspěch těchto projektů a to si myslím je důležitý úkol pro komisi a určitě k tomu přihlédnou po zveřejnění této zprávy. Byl jsem také rád, že paní Gressler souhlasí s tím, co já říkám o významu dalších věcí. Já jsem eh, zdůraznil ve své zprávě, že analýza pracovního trhu není vždycky to tež, co je to nejlepší pro ženy, že se na to musíme podívat ze širšího hlediska. A mnozí kolegové, včetně mě, se o tom už zmiňovali. Doufám tedy, že účetní dvůr a ti, kdo mají na starosti projekty, budou vždycky na to v budoucnosti pamatovat, abych skončil, pane předsedou. Myslím si, že financování z ESFF, eh, z Evropského sociálního fondu těchto projektů v mnoha částech Evropy je velice důležité. Proto je důležité se také zabývat touto zprávou tak, aby i v budoucnosti Evropský sociální fond byl úspěšný, protože to opravdu znamená hodně pro mnoho lidí po celé Evropské unii. Děkuji. Vaughan. Eh, A questo... Děkuji, pane Borne. Tím, jak to téma ukončeno. A nyní dostali jsme z Maďarska dopis, týkalo se to jmenování člena eh, účetního dvora, pana Vasakase. Dostal jsem pokyn, že všichni eh, obmani dostali eh, tento dopis a nyní přerušíme zasedání do zítřka ráno. Zítra ráno v 9 máme před sebou hodně práce a přeji vám hezký večer.